Kromě toho jsme obdrželi návrh usnesení od EKR a tento eh, návrh tedy představuje menšinový názor. Všechno to bude eh, zveřejněno